Okay, um, welcome. I'm, I'm, I know that, that, uh... Dobrý den, milí kolegové, kolegyně. Já vím, že je trošičku problém eh, dneska, aby všichni dorazili včas na zahájení našeho výboru. Já jsem slíbila v těch informacích, které jsme rozeslali ohledně benchmarku, že to odložíme o tom už jsme hovořili, ještě některé záležitosti, které by měly být odloženy, o tom jsme rovněž hovořili, čili po přijetí našeho dnešního programu a po sděleních předsedkyně. Budu mít nějaká sdělení? Dobře, takže potom si myslím, navrhuji vám, abychom se podívali na diskuzi tak nějak obecně o tom, co to znamená, když něco odložíme, jaký je stav věcí, jaký je stav všech těch eh, ještě složek, záležitostí, které jsme zatím nedokončili, nemáme tam ještě hlasování o legislativním usnesení. Jestli vám to takto vyhovuje, tak budeme postupovat eh, tímto způsobem. Navrhuji, abychom. Nebo pane Lange, chtěl jste, chtěl jste se ještě k něčemu vyjádřit? Vidím, že jste se, že se požádal slovo. Šel, já mám, já mám jednu otázku k tomu podvýboru. Mm, Bylo řečeno, že rozhodnutí se předpokládá, že padne ve čtvrtek. Ve čtvrtek se sejdou předsedové frakcí ráno, takže my nebudeme přítomni. Ovšem ve čtvrtek se sejde předsednictvo Evropské lidové strany v Polsku a tam mm, někteří z našich kolegů nebudou moci být. Já bych eh, si přál, abychom eh, věřili, zda toto rozhodnutí nemohlo padnout v pondělí ve Štrasburku. To by pro mě bylo lepší. Eh, interně bychom se o to mohli lépe poradit, to je prozba. Jsem velice jsem velice ráda, ano, že teda chcete mít setkání v pondělí večer ve Štrasburku, to mě těší. To je, ano, po, ano, jestli dovolíte, je, možná, ano, bychom mohli vysvětlit, proč máme tyto schůzky v pondělí odpoledne. Dobře, pane Lange, uděláme to tímto způsobem, tímto jsme to vyřešili, tímto jsme vlastně pokryli i moje sdělení předsedkyně. Dobře, čili souhlasíte s programem nebo ještě něco, vážená paní předsedkyně? Já ještě jednu věc k přijetí návrhu pořadu jednání. Ano, u těch benchmarků, tam vím, že jste udělali veliký kus práce, stínový zpravodajové, vím, že jsou tam ještě některé pochybnosti u obsahu, snad bude příležitost se tomu ještě věnovat. Pokud jde o trhy Eh, finanční um, fondy finančních trhů. Tam je jedna záležitost, tam nás to stálo 400 miliard eur, které by musely být opětovně domicializovány. To by mohlo znamenat veliký problém, než budeme hlasovat o tomto tématu. Tam již proběhlo mnoho diskuzí. Já bych nábrhoval k pětce benchmarky a sedmička fondy peněžního trhu, že obě dvě odložíme. Já myslím, že bychom tomu měli věnovat ještě větší pozornost, věnovali jsme tomu sice už hodně pozornosti, hodně času, ovšem myslím si, že bychom měli trošku zpomalit. My zde připravujeme legislativu, proto bych rád požádal o odložení obou těchto bodů, abychom měli příležitost se tomu věnovat ještě mm, hlouběji a zvážit všechny pro a proti. Dobře, děkujeme, říká paní předsedkyně, to je nebo to je v podstatě součást toho, o čem jsem chtěla hovořit, o možném odložení některých bodů. Beru to všem jako oficiální žádost o odložení pětky i sedmičky. Některé z těch věcí, o kterých jsme se zmínili, možou, mohou nebo nemusí být eh, relevantní. Pane El Kadrau, my jsme ještě o tom nerozhodli, my to budeme muset prodiskutovat. Neříkám, že to takto dopadne, zatím jsme to ještě neschválili. Samozřejmě, Saide, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já nevidím, proč bychom měli odkládat hlasování u fondů v peněžního trhu. Vím, že zde existují určité politické rozdíly, názory, především u té jedné části, to znamená například Senát, jakým způsobem reagujeme na tuto problematiku. Ovšem, máme to již na stole Hmm, členové výboru by se měli vyjádřit, hlasovat pro nebo proti tomuto návrhu. To ještě není konec světa, my se budeme muset s tím dostat i na plenárku, bude mít nějaký čas, snad i připravit alternativy, to ještě uvidíme. Poté to projedná s radou. V každém případě budeme mít ještě dost času opětovně se tomu věnovat, promyslet to. Nevidím žádný validní důvod pro odložení, ovšem to je moje stanovisko s My už jsme to jedno odložili, již jsme tam měli několik dnů navíc k dispozici, které by nám umožnily, řekněme, dosáhnout kompromisu širšího koncenzu. Ty byly předloženy minulý týden. Jde to spíš tím směrem větší pružnosti, čili směrem spíš těch vašich názorů, jestli to mohu takto říci, vašeho přání. Čili takto by se mohl výbor vyjádřit, ale všem to je můj názor zpravodaje. Já si myslím, říká paní předsednice, ano, mm, v podstatě ještě jsem nepřišla s žádnými obecnými poznámkami, že zde hovoříme o tom, že to odložíme, já prostě budeme o tom muset v celém výboru hovořit. Dobře, čili ještě, co jsem chtěla navrhnout. Emily, za chviličku se k těm benchmarkům ještě vrátíme. U benchmarku Většina našich členů chtěla odložení tohoto bodu. To, u hlasování by se to snad rovněž prokázalo. Všem to, co jsme chtěli udělat rovněž u Fondu peněžního trhu, možná trochu vysvětlit, co tam, jak to vypadá s těmi nedokončenými legislativní záležitostmi. Všechno to, co nedokončíme v rámci prvního čtení, to znamená, to jsou takové ještě nedodělky. To znamená, že další parlament v dalším období bude muset rozhodnout, co s tím. Nebudou vůbec vázaní naši práci tím, co jsme v tomto ohledu udělali. Mohou se samozřejmě podívat již na výsledky dosažené, podívat se proč nebo jak, ten, jak ta dohoda vypadá, jak to stavu. Bylo by to spíš pro ně takové indikativní, zda to chtějí zase otevřít, zaslat komisi nebo pokračovat v tom, co jsme již udělali, budou mít obrovské množství možností, jak pokračovat v těchto nedokončených legislativních věcech. Čili teda dříve ty referenční indexy, benchmarky, to jsme vždycky předpokládali, že to asi nedokončíme. Já jsem slíbila komisi, že se pokusíme udělat něco velice rychle, to znamená, že kdyby rada rovněž řekla, řekněme, udělala nějaký obrovský rychlý eh, krok, tak bychom mohli mít ten trialog a dokončit. To ovšem k takovému urychlení na radě nedošlo, zatímco my jsme se domnívali, že jsme dosáhli v určitém okamžiku vyvážené kompromisy. Zdalo se, že spíše na naší straně jsme udělali obrovský kus práce, i když ne všechny skupiny si přáli pokračovat tímto způsobem, chtěli mít více času. Já jsem opravdu, to pro mě byl problém tím, že jsme věnovali takový obrovský čas těm kompromisům, udělali jsme hodně práce. Pokud jde o rozsah působnosti, to je problematika, které se věnujeme od počátku listopadu. To je jedna ze zásadních věcí samozřejmě původně jsem tuto problematiku, ty články ponechala ne, nezměněny, to znamená všechno spadalo pod rozsah působnosti. Ovšem pak v té oblasti zprávy a řízení, tam to mělo samozřejmě dopad, tam se to změnilo a po diskuzi s tínovými zpravodaji, především žádost Emily, na základě těchto žádostí se změnila ta omezení v té části, která pokrývala rozsah působnosti. Ovšem i to bylo problematické. Vím, že ve Štrásburku komise vyjádřila obavy ohledně právního postupu na naší straně zda vůbec je možné tam mít takový rozsah pružnosti v rámci nařízení. My samozřejmě víme, že taková pružnost, taková flexibilita je možná, protože jsme to udělali u MIO a i u, kapita, u nařízení u kapitalových požadavků, to asi 100 50 možností uh, takového nějakého uvolnění jsme měli u, u uh, problematiky peněžních trhů. Čili Já si myslím, že by to nemělo změnit všechny ty zásady IOSky. Možná mm, bychom mohli zvážit, zda některá z těchto části legislativy nebyla lepší jako směrnice. Já bych možná v tomto hledu požádala právní službu, aby se na to podívala, protože pokud bychom museli začít na zelené louce, samozřejmě nyní mám více um, povědomí o celé oblasti, asi bych postupovala jinak, navrhovala bych rychlý postup u nařízení, tak aby jsme udělali mm, ten kritický pokrok v oblasti referenčních indexů, to jsme mohli udělat v našem mandátu, v našem volebním období. Rada by možná postupovala stejně rychlá, měli bychom k dispozici směrnici, možná by to bylo trošku pom- pomalejší, ovšem měli bychom čas věnovat se těm takovým těm podivnostem, různým těm typům referenčních indexů, benchmarků, které jsem se snažila pokrýt v mém no, návrhu. Tím jsme nesní, omezili rozsah to, to všechno spadalo do těch technických oblastí ESMI, kompetencí, které mají v této oblasti, pokud jde o referenční indexy, které se mohly výmout celého rozsahu působnosti. Čili to je právě ta flexibilita, ta pružnost, která představuje v očích komise problém. Proto možná i EPP požádali o odložení, protože chtěli mít solidnější právní jistotu. Tak toto vypadá. V současnosti bylo by problematické udělá nějaké zásadní změny u Medmarku, možná bychom se mohli ještě jednou pokusit, ovšem nemyslím si, že stojí za to hlasovat, protože vlastně nevidíme dostatečnou podporu v našem výboru, protože to je takový špatný signál, který bychom vyslali těm, kteří přijdou po nás. Můžeme jim rovnou říct, my prostě jsme o tom ještě nerozhodli, tak prosím začněte ještě jednou získáme-li širokou podporu, široký konsenzus a hlasování bude solidní, tak to za to stojí, protože to je ten signál, který by asi zřejmě nový parlament chtěl vidět. Ovšem, pokud prostě budeme hlasovat tímto způsobem, výbor je rozdělený, nevíme, jak to dopadne, o jeden hlas to projde, neprojde, v podstatě to záleží na tom, kdo bude přítomen hlasování, zda, budou všichni a tak dále. Čili to si myslím, že jednak není velice dobré dobrý signál, který bychom vyslali, nebo alespoň já bych nechtěla vyslat takový signál. Vůbec by to nepomohlo eh, našim kolegům do budoucna. Čili to je můj návrh ohledně těch referenčních indexů. Nebudeme hlasovat dneska. Uvidíme, zda se nám povede dosáhnout širšího koncenzu, jinak opravdu se nedomnívám, že to za to stojí. Já jsem ano, předložila ty návrhy, zda některá část by neměla, nebyla lepší, nebyla, nevypadá líp jako směrnice, ráda i komise by se tomu ještě měli věnovat, tak aby v okamžiku, kdy se to dostane do trialogu v rámci následujícího volebního období, aby již toto alespoň bylo vyřešeno. To si myslím, že bychom mohli udělat. Ben, bez nějakého velkého otálení, ovšem to bude na vás, který se zvrátíte do parlamentu a i o, o, na komisi. Čili, ano, Ráda bych, abychom měli široký konsenzus, abychom vyslali jasný, solidní signál našim následovníkům. Stejně to vidím u těch fondů peněžního trhu, i tam je náš výbor trošku rozpolcen. Nevím, do jaké míry, to bychom viděli asi až u hlasování. Ještě jednou bych vás všechny ráda poprosila, abyste si uvědomili, že nejlepší cesta před je mít trošku širší konsenzus, pokud by se nám to povedlo, tak abychom opravdu odvedli kvalitní práci, věnovali tomu dostatečný čas. Nyní jsem slíbila Emily, že může vystoupit kdokoliv ještě jiný se chce přihlásit. Prosím, můžete, protože už potom, ano, ano, máme dostatek času, nebudeme hlasovat o benchmarkincích určitě ne. Takže Emily má slovo. Vzhledem tomu, že známila, že to chcete odložit, tak já chci říci, že doufám, že to dokončíme. Aspoň tady dohodu v prvním čtení. Já jsem konzultoval sekretariát, co se týče této věci a nechceme, aby to vypadlo z pořadu jednání, takže pokud budeme hlasovat třetího mm, vlastně března, takže když eh, žádáte odklad, tak to znamená vyšší angažovanost poté. My tedy budeme požadovat follow-up a pokusíme se být co nejvíce na pomocni, co se týče předkládání nových návrhů. Domnívám se, Eh, my jsme ty přílohy dostali minulý týden. Je to 22 stránek nařízení. Je to návrh nařízení důležitý, takže já jsem mě, měla pocit, že tam byly zásadní nesrovnalosti, mezery, nejistota. Můžeme si, co se tedy předpokládá na 4-5 let a dále Eh, přeneseme pravomoci nás má je věc, která nás znepokojuje, to musíme vyřešit. Vím, že to je obtížný kompromis, ale budeme se muset na to podívat. Z principu je na nás, abychom to definovali. Toto jsou tedy jedna ze, patří mezi ty základní věci a základní důvody, proč jsme požadovali tento odklad. Také se proběhlo pracovní skupina a hm, hlasovací seznam jsme dostali v pátek. Takže to bude dobré, když to odložíme a v příštích týdnech se tomu budeme věnovat, abychom to mohli jako parlament uzavřít. Děkuji doufám také. Já jsem již v minulosti řekla, že jsem se pokusila začlenit pozměňovací návrhy všech tomu působnosti, ty, té působnosti. Ty přílohy jsou v podstatě kompilací všech pozměňovacích návrhů, nic nového tam není. Já jsem se snažila eh, aby to bylo inkluzivní. Musíme ale mít na paměti, že na jedné straně Někteří chtějí spoustu věcí z toho vyčlenit, komunity energie a podobně. Na druhé straně mm, někteří nechtějí nic, aby z toho mm, nevypadlo, takže tam je problém najít nějakou cestu. Filipa Pakalin. Děkuji, paní předsedkyně, to byla moudrá slova. Mm, jste řekla, že buď budeme mít širokou většinu, a pokusíme se schválit tu legislativu, anebo se zdržíme. To je moudré. K těm benchmarkům, myslím, najdeme širokou většinu. Možná, že některým to, se to líbit nebude, ale myslím, že dvě třetiny, jedna třetina, tři čtvrtiny, jedna čtvrtina jako základní pravidlo, to je eh, věc, to je většina, která přežije snad i za příštího mandátu. MMF, já jsem trošičku znepokojen posledním vývojem. Jedna věc je hledat širokou většinu v dobré víře, ale upřímně řečeno, když slyším, eh, jak někteří okolo jednacího stolu říkají, že nechtějí 3% kapitálový buffer, nechtějí phase out eh, ten Dusina. Což znamená, že v podstatě tu legislativu nechtějí, chtějí status quo. To není v dobrá víra. Není jednání v dobré víře. Není náhodou, že komise přišla s návrhem. Eh, tím přišla. Není náhodou, že řada velkých hráčů, včetně Zambii, G20, Ehm, deklarovali, že fondy peněžního trhu je třeba řešit. Ehm, někdo říkne, že bychom měli mít tři roky pozorovací období a pak ehm, říci, že buď chceme ty 3% nebo phase-out. To není seriózní. Když chcete jednat dobré víře, dobře, ale když někdo to chce od, stále odkládat, tak musíme jednou říci dost. Uh, já si myslím, že to je rozumný přístup k těm benchmarkům. Já chápu, že někdy, když se snažíme hledat kompromisy, odkládat, tak se dostaneme do situace, že flexibilita je, pro někoho flexibilita je právní nejistota pro někoho jiného. Možné, že to je Eh, proveditelné, ale prostě to není, ale ve skutečnosti to prostě není jisté. Um, v některých případech, když to čtu, tak mám pocit, že by to mohlo být interpretováno jako když, že můžete buď žádat o plnou nebo úplnou výjimku pro ESMA a to pak už to opravdu není jasné. Uh, Myslím, že tady musí být základní rozhodnutí o tom, zda chceme směrnici nebo nařízení, ale nemůžete míchat obojí, nemůžete navrhnout nařízení, aby vypadalo jako směrnice a říci těm, kdo to mají implementovat, že si to mohou vymýšlet, ta pravidla. To je trošičku zcestné s tím přístupem k benchmarkům. Snaha hledat mm, kompromisy jak si vedla k určité nejistotě to způsobem, který musíme vyjasnit. Já myslím, že to je důležité téma. Neměli bychom zapomenout, že mm, jsme v tomto výboru měli um, dlouhé slyšení, když se podíváte, po krizi Libor, když se podíváte na Financial Times, um, manipulace Forex je mnohem horší než Libor. Má to větší důsledky, 5,3 miliard dolarů denně Mm, proteká, takže to skutečně tady nemůžeme být nejistí v tom, co chceme. My bychom měli, to by mělo zanechat jaksi dědictví jistoty a nikoli mm, ne, tedy, jako říká Sharon, abychom to nevedlo k základním neschodám. Někteří mm, by byli proti, některé frakce, velké pozměňovací návrhy, to by nedalo jak si tomuto výboru takový respekt, jaký si zasloužíme, nebo as, než tento parlament skončí. Myslím, že máme dobrou historii, kterou bychom měli zachovat a proto si myslím, že, jak říká moje frakce, a to já podpořím jako místo předsedkyně, eh, najít konstruktivní eh, cestu, abychom mohli hlasovat za tohoto mandátu. Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně. Já se nebudu eh, vracet k té zprávě, to je hotová věc. Děkuji za to. Pokud jde o zbytek, pardon, pokud jde o ten odklad, eh, takže to není odklad, to je to, co potřebujeme, protože musíme přepracovat ten text. Za prvé je to ta právní otázka, formy, zdali nařízení nebo směrnice. Já si myslím, že eh, nařízení je vhodné, protože jde o finanční oblast a to i vyplývá ze zprávy La Rosière. Pokud chceme jít cestou harmonizace, tak to musí jít prostřednictvím nařízení a ne nějakou nejistotou. Pokud jde o e, e, důležitosti e, regulovat, jak řekla Arlen, ano, zde máme ten skandal Forex, který určitě nastane a bude to horší, než se zazbou Libor. Takže dnes nemůžeme nějak eh, něco regulovat jen tak na polo, na polo, polovičatě. A já většinou jsem eh, proto mm, věřit a mít naději, ano, to ano, ale neby bylo dobré, aby ESMA, která ani to nechce, aby měla kompetence, mm, mm, kompetence tedy eh, této úrovně a dát příliš velké kompetence ESMA, to všichni potom volají, ale potom k tomu nebude mít prostředky a nebude to moci plnit. A to by bylo to nejhorší. Vytvoříme orgán a potom mu dáme kompetence, ale nedáme mu prostředky a pak řekneme, ten orgán je k ničemu, ale on není k ničemu, on nebude mít prostředky, možnost to udělat. A já si myslím, že je třeba tedy, abychom opět se touto agendou zabývali. Já souhlasím s Arlen Mercati. Lepší je, uh, Eh, dát si na čas, udělat to dobře, než udělat něco jen tak narychlo, abychom řekli, že jsme to odhlasovali. Třetí březen to není eh, nutné datum. Nutné je, aby tento text byl systematický, tak jak si to okolnosti vyžadují. Děkuji. Já doufám, že ten eh, můj text je lepší než, tě, než té půl stránky. Já mám velice stručné doplnění k tomu, co řekl Jean-Paul Gozes. Výchozí situace, manipulace Libora Bor a tak dále, v návrzích jsou nyní však eh, i indexy, burzovní indexy a Není nic transparentnějšího a spravedlivějšího než výsledky obchodování na burze. To se nedá, ne, není potřeba regulovat. Tyto výsledky se týkají burz. To je jenom malá část, které musí, která musí vypadnout z regulace. My máme všude otevřený, transparentní systém ale nepotřebujeme další eh, regulaci. Takže to je všechno tedy. Hmm. A Líso. Já nebudu opakovat to, co již bylo řečeno. Je dobré odložit hlasování o benchmarku. A moje otázka se týká data. Pokud datum je to nejbližší, je důležité tady zajít co nejdále v naší, dojít co nejdále v naší právní práci ale moje druhá otázka je, já jsem nepochopila, zda jdete také směrem k odložení peněžních trhů. Tady nevidím potřebu. Nevidím, um, stejné argumenty platily pro peněžní trhy. Pokud jste mysleli benchmarky, tak jdeme správným směrem. Ale já bych tedy, já chápu, co říkáte a chtěla bych zajít co nejdále v legislativním postupu, abychom e, naše stanovisko co nejlépe definovali. Já myslím, že řekl, že odložíme benchmarky. Měli jsme žádost o mm, fondy peněžního trhu, eh, zpravodaj SND, jako zpravodaj SND se dom, mm, má tady jiný názor. Silvi? Sharon, a já nechci protávat diskuzi, ale eh, eh, pan, náš, spra, eh, náš spravodaj udělal důležitou práci, ale je třeba, abychom zde měli konsensuální dohodu. Já si myslím, že ještě tedy je na čem pracovat a snažit se o většinu, to je důležité. Je to téma, kde došlo k několika excesům, dokonce ke spronevěrám, lidi podváděli. No, eh, zde náš parlament musí eh, Eh, přinést efektivní řešení tomuto jevu a navazuji na Žana Pola. Já jsem byla spokojená, že ten úkol se svěřil agentuře ESMA, ale je třeba, aby ESMA k tomu měla možnost, možnosti, prostředky, zatím nemá. Zher, schrnuto, je třeba ještě prohloubit tu práci, kterou jsme již započali. Děkuji. Okay, I think that was on benchmarks. Co se týká těch benchmarků, dobře, ještě ano, já jsem to řekl jasně, paní předsedkyně, pokud jde o benchmarky, tak já myslím, že by bylo špatné, abychom to ukvapili a zde e, skutečně, e, e, takže tady bychom tedy kdybychom to u, se snažili nějak uchvátat, ukvapit, tak to by jenom nahrávalo těm euroskeptikům a pokud jde o ty fondy mm, těch, na těch trž, peněžních trzích, no tady my to víme ve výboru, když se zeptáte Procter Hense, co to znamená CNR, tak já se obávám, že oni to nebudou vědět, ani málo lidí to bude vědět a tady my dokonce navrhujeme to zrušit, no ale teď jsme ještě vůbec ani nediskutovali, zdali to mít nebo nemít, ano nebo ne a to tež téma je, že máme asi 400 miliard euro eh, v NFF a, a, takže to může samozřejmě vést k tomu, že ta likvidita se vytvoří mimo Evropskou unii a my zde vytvoříme určitá pravidla, která se stejně nebudou aplikovat třeba ve Spojených státech. Proč to tady děláme? My musíme si nejprve vyhodnotit naši roli. Já jsem proto navrhli, že pokud je zde nějaká otázka systémového rizika, ale já si myslím, že to není žádná otázka, tak, eh, ať, eh, tak zavedeme tedy ty poplatky za likviditu a eh, ty fondy, umožovací fondy, aby se to neopakovalo ale nejprve musíme znát argumenty a ne to nějak uch, uspěchat. Eh, Lidé tedy následují, jak rozhodneme a my se snažíme to tedy nějak prosadit velice urychleně. Přece z jakého důvodu? My musíme eh, to řádně eh, promyslet a potom tedy hlasovat promyšleně. A já proto navrhuji, abychom vedli větší diskuzi ještě o benchmarku, více než tedy jsme vedli o těch fondech peněžních trhů a abychom to mm, i tedy odložili, a, než tedy přistoupíme v hlasování. Děkuji. Money Market Fund. No, takže pokud jde o e, ty uh, Money Market Funds, takže zde uh, asi, když se na to podíváte, na FSP a na konsultace, které probíhají nyní a, a když se podíváte na legislativní návrhy, které předkládá komise, tak v podstatě to je až do příštího funkčního období eh, odloženo. A to platí především pro centrální banky. Centrální banky zatím ani nejsou vůbec přes, eh, ani nevědí o tom, co se děje v eh, co se týče tedy, se, co, co se děje s těmi poplatky a ve fondech a já dokonce oni říkají, že my se snažíme je tedy vymýšlet tady ty poplatky a podobně a já byli překvapeni, že jsem mi řekla, že existují. Ať, se, eh, ať ten osud tohoto bude jakýkoliv, tak do doby, než nastane trialog, tak doufám, že ještě se všechno zanalizuje a eh, i zjistíme od centrálních bank vůbec, jak eh, tuto věc vidí. já vidím, Filipe, chceš slovo. Ano, je to ale je to prostě pořád věc, která se vyvíjí. Nejprve jste byly určité tedy obavy a instinkt samozřejmě centrální bank je, že nechtějí eh, si pustit peníze. Ob, občané musí přece mít možnost přístupu k vlastním prostředkům fond a zatím ale v podstatě nikdo neví, kam to všechno povede a co je nás čeká na konci. Takže určitě v příštím eh, funkčním období ještě tedy eh, nás čeká hodně práce, pokud jde o finanční prostředky třeba v depozitech, ve vkladech a pokud my některé eh, ty peníze budeme považovat jako depozita, tak ani nevím, kam to nakonec povede, když je nebudeme považovat za depozita. Filip ještě jednou chce slovo. Já se omlouvám, já gay, já tě respektuji, ale tady to je nějak už přes čáru. V zásadě, co děláte vy? V podstatě tady hážete čísly, jenom abyste lidi postrašil. A to já neakceptuji to eh, v podstatě vy se snažíte šířit nejistotu a strach a to dělá třeba i průmysl. Toho radši s tím nic nedělejte, to by mohlo být nebezpečné pro ekonomiku a tak dále a tak dále. A ve finále my v podstatě jako mm, my tedy zákonodárný orgán, tedy přece my nemůžeme tedy eh, to, si s tím takto pohrávat jako oni. A můžeme, my bychom neměli tedy si eh, eh, vymýšlet takováto čísla a eh, z toho vykonstruovat pravdu. A potom fondy, finanční prostředky. A vy si myslíte, že lidi jsou úplně blbci, že vůbec nechápou, o čem je finanční průmysl, finanční trhy a váš závěr je, že vy to snad víte lépe, ale máte za to, že ti kteří byli zvoleni, demokraticky zvoleni, jako demokratičtí zástupci lidu, takže tedy vědí méně, než vy eh, lidé z průmyslu, odborníci. A vy, eh, eh, takže to já neberu takto. A v zásadě vy zde implikujete, že ti, kteří nerespektují to, co říká průmysl, takže jsou nekompetentní a to, je, to hraničí s urážkou, paní předsedkyně já nepotřebuji žádné rady tady. Děkuji. Já, mně se to nelíbí, když se to tady vedete takovou osobní diskuzi a Filipe, ty si, eh, to byly osobní tedy výpady, eh, gay mm, byl zdrženlivější, nebylo to tak osobní. Já Vím, to je tvůj styl, sice, ale já vím, že ty to tak říkáš, to je tvůj styl, někdy to je k tvé výhodě, ale prosím, zdrženlivě i nezapomínejte že eh, komise eh, pro cené papíry OSKOU navrhly jinou věc, takže to není pouze otázka průmyslu. Ne, my bychom měli zde vést skutečnou diskuzi a ne to nějak personifikovat. Paní předsedkyně, já na to nebudu reagovat. Já jsem zákonodárce a já mám rozhodovat jako zákonodárce hm, eh, rozhodovat pro lidi a ne, ne tedy dělat to, co mi říká průmysl nebo nějaká jiná instituce. Já jsem chtěl říct si pravdu. Já si myslím, že mm, asi málo eh, mm, eh, prostě, jenom se říkám, že většina členů parlamentu neví, o co jde, neuvědomuje si, jaký jsou dopady těchto rozhodnutí. A proto jsem chtěla, abychom si dali více na čas, aby všichni pochopili, jaké toho budou důsledky. A mm, já neříkám, že pouze eh, průmysl, ale i tedy ministři financí, těm také leží na srdci univerzity, veřejné orgány, orgány, veřejní, soukromí investoři, těch se to také týká, obcí se to týká a to se týká tedy všech, proto je třeba e, všechno dobře zvážit pro a proti. A pokud se mýlím, no dobře, v pořádku. Já e, přece chci, abychom my dělali práci zákonodárce řádně. To znamená, abychom si dali na čas a zvážili důsledky našich rozhodnutí. A paní předsedkyně, to si myslím, že tady teď neděláme a to jsem pouze chtěl říci. Děkuji. Everybody who wanted to speak. Já myslím, že všichni, kteří chtěli, tak promluvili. A... Mm, takže nás čekají tři hlasování. My jsme se dohodli, že odložíme ty, ty fondy pro dlouhodobé investice, benchmarky také odložíme a mm, tedy bychom měli rozhodnout, zdali chceme odložit i e, ty mm, e, fondy peněžních trhů a Zpravodaj nechce. Můžeme hlasovat tím, že eh, zvednete ruku, kdo chce odložit ty... Chce odložit tady ty fondy peněžního trhu a... Well, we may, we may need to take a card. But... Ano, asi budeme muset hlasovat kartou. You have got yours?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 Ano. Já chci, aby byla jedna věc jasná v této věci. Já mám své stanovisko, které jsem vyjádřil, ale myslím si, že zásadní otázka v této věci je e, e, tedy jakým, e, jakým způsobem tedy se k tomu postavíme a zda to odložíme nebo ne. A samozřejmě, když to odložíme, tak asi tím se nezmění postoje nás všech. Jediná výhoda, kterou vidím, když to odložíme, ty hlasování odložíme, je, že lépe vypracujeme ten hlasovací seznam, který jsme dostali, dejme tomu před hodinkou na půl hodinkou před začátkem schůze a že se tedy přepracuje, aby byl systematický. To téma je tak strašně komplikované, že podle eh, toho, jak potom náš výbor bude hlasovat o jednom či o druhém bodě, tak podle toho eh, se z toho, eh, mm, z toho vzniknou určité důsledky potom pro ten text. Já tady nikomu nic nevytýkám, protože paní zpravodajka na tom hodně pracovala, děkuji za to, ale vzhledem k komplikovanosti celé věci, tak mm, možná potom nakonec to hlasování by mohlo být nesystematické, v rozporu, rozporuplné. A proto je třeba to promyslet. Já si nemyslím, že asi změníme eh, postoje a názory, eh, pokud jde o třeba to kolektivní investování a podobně. To ne, ale je třeba, abychom měli hlasovací seznam, který bude systematičnější, protože sekretariát, eh, já vím, a zpravodajka na tom hodně pracovali a bylo to těžké a tudíž vy navrhujete, pokud jde o benchmarky, takže eh, ty tedy odložíme a budeme se tím opět eh, zabývat, a ne, že tedy se to úplně jsme ze stolu. Ne, takže teď hlasujeme o benchmark. Asi eh, socialisté stejně o to požádají, co šampol na to. Dobře. Ne, ne, money market funds, fondy peněžních trhů, to jsem chtěla říct bench, pokud je benchmarky, tak tam je jednomyslná schoda, ale já myslím, že eh, takže vy jste pro odklad nebo ne. Zelená barva, zelený konflikt. Ano, jste pro odklad. with two more cards plugged in that haven't voted, one more card that's plugged in that hasn't voted. Tak ještě Všichni dohlasujte, končím hlasování. Odloženo. 23 k 15, takže téma je odloženo. Takže vlastně všechna hlasování jsou odložena. Um, I, the rapporteur wishes for the floor. Um, Pravodaj chce slovo, děkuji paní předsedkyně. Já samozřejmě respektuji většinu ve výboru, ale v duchu toho, co jsme slyšeli od pana Gozese, tak jsem ochoten to odložit, dejme tomu, ale na nějaké dohledné datum, čím dříve, tím lépe. A mezi tím můžeme pracovat na hlasovacím seznamu, ale nakonec musíme stejně eh, se nějak tedy eh, eh, postavit k těm sínav Uh, let's, let's agree amongst us. A takže bychom se měli dohodnout, že to je mm, poslední odklad a příště, že skutečně se bude hlasovat. Já myslím, že všichni znají, jaké jsou pozměňovací návrhy, všichni budou mít hlasovací seznam a každý se pak rozhodne. Yes. Děkujeme. Dobře. Paní předsedkyně, já jenom um, souhlasím s tím, co řekl zpravodaj. Myslím, že potřebujeme ještě čas, abychom se v klidu podívali na hlasovací seznam. Jenom tento týden máme ještě jednu schůzi, kde frakce EPP a zraní předsednictva, mnoho členové výboru se toho účastní a nebylo by teď vhodné, aby Eh, to proběhlo tento čtvrtek. Jistě budeme otevřeni jiným termínům, ale tento čtvrtek by to bylo obtížné. Ano. Ano, ano už jsme řekli, že tento čtvrtek to neproběhne, protože tam bude hodně lidí chybět. Nechci, abychom hlasovali s, s takovým krátkým časem na přípravu. Vím, že naši členové budou mít jiné povinnosti, budeme o tom hlasovat, jakmile bude mít dostatek času na výboru, není to opravdu nějaká obrovská rozsáhlá záležitost. Možná, možná ve Štrasburku bychom si v pondělí mohli, omlouvám se Wernerovi, najít nějaký slot. Takže Hlasovat nebudeme dneska, ti, kteří jste dneska mezi nás přišli kvůli hlasování, můžete nás opustit zase a nyní se vracíme k našemu programu. Vracíme se k našemu programu číslo 3 a 4. To je záležitost společného systému daňování použitelný v případě mateřských společností, jejich dceřiných společností v různých členských státech je to projednání návrhu zprávy. Poprosím všechny, kteří nás opouští, aby nás opustili. Uh, opustili v klidu a nyní poprosím, pan, pan Kutaš bude vystupovat. Dobře, takže poprosíme. Pokud nás chcete opustit, tak opravdu rychle, abychom mohli pokračovat v naší práci. Děkuji vám za pozornost. When, when you're ready, when you can bear I'm ready. It. I'm ready noisy oh, though. Come on. Takže jakmile budete připraven, pane kolego, tak můžeme začít. People want to speak without having to shout. First of all, uh, let me... Nejprve se chci, chci omluvit mu, no, protože tady mezi námi není dnes. Eh, má dobrý důvod, protože se stala matkou. Já bych chtěl prezentovat její návrhy. Ehm, parlament se velice mm, důrazně e, vyjadřoval věcem ohledně zdanění, na ní, vyhýbání se ním. Vyzývali jsme komisi, aby řešila e, mm, různými nesoulady, hybridním nesouladům mezi e, daňovými systémy členských zemí a současně, aby uh, předložili návrh revize PSD s eliminací dvojí zdanění v Evropské unii. Návrhy, které komise eh, předložila, jsou proto vítané. Hybridní eh, nesoulady zpravodaj podporuje mm, postoj komise Nyní máme členské státy, které aplikují různé mm, nápravedla pro hybridní půjčky e, a to vede k tomu, že jsou to pak e, na jedné straně odečitatelné a na druhé straně je to zisk. Takže to je dvojí nezdanění. Mm, takže to je třeba řešit. Pak následuje návrh z roku 2010, eh, mm, se týče plateb, které jsou mm, odečitatelné u zdroje, tady potřebujeme příslušným způsobem aktualizovat PSD. Druhá aktualizace se týká obecných pravidel proti zneučívání, což je také vítané. Parlament dlouho již usiluje o to, aby nedocházelo k jaksi k vybírání si těch členských států, kde jsou pravidla nejméně přísná nebo žádná. Proto pravidel podporuje zavedení povinných pravidel, aby všechny členské státy neuplatňovaly daňové výhody, které by vznikaly bez respektu, v reflektování ekonomické reality. Oni Jana ve své zprávě také aktualizuje článek 1 zde, kde navrhuje posílení definice mateřské společnosti, která zabrání nadnárodním společnostem, aby mm, nelegálně, mm, užívali nelegální, nelegální výhody. Dále zavádí návrh um, povinné daň, podnikové daně, která by neměla být nižší než 75 průměrné sazby daně příjmu právnických osob uplatňované ve všech členských státech. Už v tento parlament již v roce 2011 podobné návrhy podpořil a zpravodaj doufá, že Mm, vzhledem k tomu, že jenom daňové základny je prioritou mezinárodní, tak mm, dostaneme nejenom vaši podporu, ale podporu e, členských zemí a komise. Takže těší se na další práci na legislativě společně se stínovými zpravodaji a dalšími kolegy. E, za, řečník za EPP Pokud tady není nikdo za Sylvie. Děkuji, Sharon. Nejprve bych ráda samozřejmě poděkovala paní zpravodajce a samozřejmě jí blahopřeji. Ten důvod její nepřítomnosti je velice pozitivní samozřejmě. Když se podíváme na tyto záležitosti, jsou to technické věci, ovšem myslím si, že návrh je dobrým směrem. Ano, mě už vždycky trošku zneklidňuje, když my v podstatě pouze poskytujeme konzultace u těchto fiskálních záležitostí, daňových věcí. To je tak nesmírně důležité, věnují se tomu veřejné rozpravy a tak dále. Čekám, očekávání jsou obrovské, máme zde pravomoci na základě smlouvy samozřejmě věci, které bychom měli ještě rozanalizovat, to znamená, ano, tam zpravodajka jde o těch 10 na 15 ta úroveň zdaňování, to si myslím, že i, ano, možná bychom to mohli ještě trošku projednat a potom je to zdaňování o, na základě určitého průměru evropského. Nejsem proti tomu, abychom se snažili nějakým způsobem mít nějakou konkurenční schopnost, ovšem samozřejmě takovou trošku kontrolovanou. Všem, jaká je realita, jak to vypadá v reále. Samozřejmě, že víme, že v některých zemích jsou určitě sazby zdaňování podniků, které jsou známy, ovšem je tam možné se tomu nějak vyhnout a tak dále, nebo nějaká, nějakým způsobem, nějakým trikem se tomu nemůžete, se tomu můžete vyhnout, čili mít spíš takový nějaký reálný, reálnou částku, která skutečně je uplatňována na podniky a to je problém, jakým způsobem to determinuje koordinovat, jakým způsobem to kontrolovat. To samozřejmě není jednoduché. Ještě jednou bych ráda poděkovala zpravodajce za úžasnou práci a jistě tam ještě k některým záležitostem, které jsou otevřené technické, k tomu se ještě vrátíme. Um, Děkujeme. Filip má slovo. So in my usual... Z, jako obvykle někdy jsou, jak si je možné lidi urazit velice jemně, ale když, se, když to řeknete natvrdo, tak je to jasnější. Samozřejmě moje sympatie jsou se spravodajkou a je jasné, že ale co se týče boje proti agresivnímu daňovému plánování, tak já jsem se nedávno účastnil semináře DG Cont, co s tím chtějí dělat a tak také. Eh, členské státy ovšem nemají příliš velký entuziasmus, eh, aby vyplnili tyto mezery legislativě. To je jenom část spektra nástrojů, které můžeme využívat proti agresivnímu daňovému plánování a myslím, že již dávno jsme to měli použít. Já si pamatuju ze zprávy Gigold, že jsme navrhovali, aby efektivní eh, zdanění nebylo nižší než 75 průměrné zákonné sazby ve všech členských státech. Zpravodaj to přejala, to podporujeme a také všechny další pozměňovací návrhy Zpravodaj. Doufám, že najdeme většinu za tohoto parlamentu, tohoto mandátu Věřím, že jakékoliv názory můžeme mít na úroveň zdanění, doufám, že mm, se shodneme, že chceme, aby daňové systémy byly spravedlivé, abychom se nedostali do situace, kdy velké korporace, které využívají svobody, v tom, že jak se využívají, eh, zneužívají jednoho systému proti jinému. My a současně malé podniky mají být motorem všeho mm, a ty Přitom tyto malé podniky platí největší část daňového břemene. Pokud to chceme změnit, tak toto um, cestou musíme jít, aby velké korporace platily spravedlivý podíl daní a prostě dodržovali nejen literu, ale i ducha zákona. Tím skončím a my mm, podporujeme zpravodajku, budeme jednat se všemi a já doufám, že Eh, se shodneme, budeme eh, se držet stejné linie. Děkuji, Jurge. Děkuji, Sharon. Z našeho hlediska návrh komise jde správným směrem, avšak s doplněním eh, kolegyně Kekos k minimálnímu zdanění minimální sazbu 75 průměrné daňové sazby bez ohledu na dalšího eh, daně tento princip považujeme za správný, podporujeme ho. Společně s tím návrhem eh, článku 1a to považujeme za dobrý pří, přístup, avšak eh, v německém daňovém právu platí už podobný požadavek, který však je příliš všeobecné, aby bylo účinné. Proto vedle kritérií navrhovaných komisem chceme navrhnout aby údaje jako obrat nebo mzdy eh, v jedné členské zemi byly v poměru k podobným eh, údajům v jiné členské zemi. Pokud tato kritéria budou zohledněna, tak nebude docházet ehm, k podobným daňovým útníkům jako v případě Google nebo Amazonu v Británii, než, eh, nebo alespoň se to více omezí. Avšak není to dostatečné, aby to bojovalo mm, celkově proti agresivnímu daňovému plánování. E, to by vyžadovalo konsolidované e, řízení daní e, členských zemích. Tím by zisky podniku přes hranice se počítaly na konsolidovaném základně. Eh, zdanitelný zisk by se pak měřil hospodářskou aktivitou v eh, dané členské zemi a nebylo by možné to přesouvat jinam. Takové zdanění je sice v akčním plánu OECD proti eh, bojování proti daňové, rozdaňového základu a přesouvání zisků, avšak krátkodobě je to stěží proveditelné. Z druhé strany je zjemné, že současná zásada s, mm, Tablevedliho zranění má své hranice. A protože na jedné straně jsou daňové mm, úřady, na druhé straně velice dobře placení daňoví poradci. Uh, jsme ještě daleko cíle, ovšem na druhou stranu se zdá, že tato směrnice je krokem správným směrem a proto to podporujeme a um, předložíme odpovídající pozměňovací návrhy. Děkujeme, Astrid. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Náš stínový zpravodaj zde není, ovšem já osobně mám jeden dotaz, protože zde vidím pozměňovací návrhy kolegy a ráda bych se zeptala komise, zda je možné vypočítat těchto 75%, to znamená, to, jsou, to je ta právně závazná um, částka zdaňování podniků, protože víte, že toto je tak komplikované téma v různých členských státech. Já jsem se věnovala určitou dobu této problematice a ráda bych řekla, že v některých zemích například je tato částka mnohem vyšší, ovšem jsou tam různé možné výjimky a systémy, které umožňují to, že ta rea, to reálné zdaňování je mnohem nižší než v těch zemích, kde je oficiálně ta částka nižší. Proto bych se ráda zeptala komise, zda by byla schopna to nějak vypočítat s ohledem na složitost tohoto systému zdaňování podniků, protože upřímně řečeno, mně se nelíbí tyto pozměňovací návrhy. Myslím si, že nebude možné to aplikovat, to, co zde navrhujeme. Proto bych ráda poprosila komisi, zda je opravdu možné v těch 28 členských státech přesně říci, jak teda vypadá to skutečné, reálné zdanění, když zohledníme veškeré možné výjimky. Já už to... Ještě někdo z pléna? Komise je zastoupena Předpokládám, že se budete vracet k daňovému základu, ovšem bez své odpovědi přesto vám dávám slovo. Děkuji za slovo. Byli Ili, my jsme z DG pro celní unii. Rádi bychom poděkovali vašemu výboru za tuto pozitivní zprávu. Blahopřejeme paní Kleva a samozřejmě jí přejeme vše nejlepší. U těch konkrétních otázek hovoříme ano, o, té, o té základní sazbě pro podniky, která u nás, tak jak to navrhoval Centrální banka, to je asi 17,3, 17,4 tak jak jsme to viděli v průběhu mnoha posledních let. V Velké Británii například došlo k snížení této sazby o 1 posledních několik let, čili když hovoříme v letošním roce o 17,4%, znamená to, že šest členských států by muselo zvýšit tuto daň zdaňování podniků, tak aby se dostalo na tu úroveň, která je požadována ve vaší zprávě Evropského parlamentu. Jelikož je důležité zdaňovat stejný příjem stejným způsobem, v, na základě ústavních principů v jednotlivých členských státech, nebylo by rozumné mít těch 7,4 v směrnici, pokud jde o dividendy, které, které přichází z jiných zemí. Ovšem ty dividendy ze stejné země by musely být zatíženy například těmi 17,4 To znamená, že u těch šesti členských států tam by museli zavést takovou podnikovou sazbu toho přesně na této úrovni i když obecné cíle v této oblasti vítáme, v současné době si nedovedeme představit, jak bychom mohli členské státy požádat, aby zavedly tak obrovské změny do jejich národních systémů zdaňování podniků. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Nevím, zda se chce ještě kolega za zpravodajku vyjádřit. Děkuji, Sharon. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům za tuto rozpravu. Mojca se jistě vrátí ještě k tomuto návrhu. Myslím si, že je zde, mám pocit, velká většina za její zprávou. Astrid ještě by se ráda No a co ta odpověď na mou otázku? Tu nejde o nějakou nominální sazbu, ale reálnou sazbu. Po všech těch možnostech, srážek, mm, výjimek a tak dále, jinak to nebude nikdy stejné hrací pole, proto se ptám komise, zda je schopná definovat něco takového. jelikož v jednotlivých národních daňových systémech převládají obrovské rozdíly, je téměř nemožné u každého typu biznisu, různých sektorů, od malých, středně velkých podniků až po nadnárodní společnosti nějak vykalkulovat efektivní, skutečné platní, eh, platnou sazbu daně. Buď si vezmete nějakou modelovou společnost, která prostě bude sloužit jako model na základě standardních zdaňovacích pravidel nebo bychom měli ten společný konsolidovaný základ daně, tak jak to navrhovala komise, pouze pokud je takový společný základ daně, budete mít možnost nějak vykalkulovat tyto sazby, ovšem bez koordinace, bez koordinace, harmonizace, mm, různých možností, mm, například Um, od, od, odpočítání různých návrh, různých částek na reprezentativní účely, různé odečty daní, různé výjimky a tak dále. Prostě nemůžeme přijít s nějakým efektivním, efektivní sazbou ve všech možných kombinacích, která by byla uplatnitelná všude v Evropské unii. Ano. No, no, takže v podstatě podstatě jak si podlehl tomu, co jsem řekla příště, že se vrátíme ke společnému základu daně. Jak víme ovšem na radě se to nehýbe úplně nejlepším směrem vpřed. Odpověď je obtížná, to je jasné, pokud nebude mít ten společný základ daně, ten ta možnost srovnání v jednotlivých státech je nesmírně obtížná. Čili tím jsme probrali tuto zprávu. Lůta pro Předkládání posměvacích návrhů je 25.2.17.00. Diskutovat o tom budeme hovořit, sed, diskutovat o tom budeme 17.3. 18. bychom chtěli hlasovat a v um, dubnu bychom to chtěli dostat na plenárku. Tak to vypadá alespoň nyní, pokud to bude muset nějak trošku pozměnit, protože paní zpravodajka bude mít eh, plné ruce jiné práce, ovšem alespoň toho 25.2. to je to první datum, které, mm, které máme eh, na programu a budeme se tomu věnovat. A nyní po číslo 4. Přistoupení Chorvatska k umluvě ze dne 23. července 1990 na zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisku združených podniků. A zde se dostáváme ke zpravodaji. Pan Nitras má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Je to zpráva, která se týká novelizace této úmluvy, arbitrážní úmluvy, pokud jde o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisku združených podniků. Této úmluvě říkáme arbitrážní úmluva. Tato novela je spojená s přistoupením Chorvatska do Evropské unie. Tato úmluva Eh, platí od roku 1995, je neustále novelizována, měněna, samozřejmě vždycky poté, co vstoupí do EU nové země. Tato úmluva umožňuje různé postupy, průzkumu, přeskumu, arbitráže. To znamená, že skutečně se snaží bojovat proti dvojímu zdanění podniků v různých členských státech v rámci eh, eh, združených podniků. Já si myslím, že to podporuje fungování vnitřního trhu, umožňuje to především činnost přeshraničního charakteru. V této oblasti přistoupení Chorvatska samozřejmě k této úmluvě vyplývá ze závazků, které jsou v přistupu v přistupujících smlouvách založeny a to, e, zakotveny. To znamená, že Chorvatsko přistoupí k této arbitrážní úmluvě i jednotlivým protokolům. To znamená, že od okamžiku, od data, eh, na kterém rozhodne rada, to bude závazné, bude tato umluva závazná i eh, pro Chorvatsko mm, na základě konzultačního procesu Evropského parlamentu. Právě v této etapě se nacházíme. Nevyvolává tato umluva žádné problémy ani na straně EU, ani na straně Chorvatska, jestli dovolíte. Pouze jeden pozměňovací návrh, který by předložil v tomto ohledu a to je v podstatě určité upřesnění. Určité upřesnění, pokud jde o změnu pravidel této úmluvy, která by se stala platnou v eh, v den poté, co to bude zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie, protože jinak eh, původně jsme zde měli například konkrétní datum stanoveno, všem to by mohlo mít problém zpětné platnosti, pokud by se tento postup prodloužil. Mm, například i s ohledem na volby, které nás čekají do Evropského parlamentu. Proto bychom chtěli, aby Chorvatsko mělo dostatek času, pokud jde o jejich vlastní předpisy, aby je přizpůsobilo tomu, jak je to stanoveno v úmluvě. Naším cílem samozřejmě je přijetí této e, problematiky v, e, ještě v průběhu e, posledního zasedání v Dubnu. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedající. Chce se k tomu vyjádřit někdo? Ole, ano, ano, prosím. Máš slovo. Děkuji za slovo. Pouze jedna věc. Toto je velice technická záležitost, velice úzce zaměřená. Zpravodaj si myslím ovšem rozhodl správně, především pokud jde o platnost této úmluvy. Já myslím, že to vypadá dobře a osobně k tomu nemám nějaké připomínky. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ramu má slovo. Děkuji za slovo, Sharon. Já k tomu rovněž nemám co dodat. My souhlasíme s pozměňovacím návrhem, tak jak to předložil pan Nitra. Všechny členské státy postupovaly stejně v minulosti, čili nyní, eh, když se Chorvatsko stalo novým členským státem Evropské unie, já samozřejmě jsem nesmírně rád, že je naším členem, tak budeme prostě postupovat stejně. My jsme vždy bojovali proti dvojímu zdanění, my souhlasíme eh, s, s tím, eh, jak to navrhl pan Nitras, pokud jde o vstup v platnost této arbitrážní úmluvy. Děkujeme. Ještě někdo ze stínových zpravodajů? Pane Baldýny, chtěl jste se k tomu ještě vyjádřit? Chci také poděkovat panu Litrasovi za výbornou práci, hm, za práci zpravodaje a jeho eh, navrhovaný pozměňovací návrh je přijatelný. Určitě to pro nás bude příležitost, aby Chorvatsko mělo víc času a adekvátně, aby mohlo tedy přijmout své předpisy. Všechno, se, všechno je to prezentováno dobře a nevidím žádný důvod, proč bychom nepodpořili pana Nečase. Jeho pozměn. Right. Thank you very much. So... Takže prosím v pořádku. Dobře, všichni souhlasí, no to je výborné. A takže termín pro pozměňovací návrhy 25. únor, pokud všich, někdo nějaký bude chtět předložit a budeme o nich jednat 17. hlasovat 18. takže na druhé dubnové plenárce můžeme přistoupit k hlasování. A protože jsme všechno odložili, takže nemáme nic do bodu různé a jenom vám připomenu, že ve čtvrtek 20. Eh, eh, se sejdeme od 9 do 12.30 a špatná zpráva je, že také se sejdeme ještě ve Štrasburku eh, v pondělí večer. A také, takže ve čtvrtek druhá část hlasování o praní špinových peněz spolu s výborem Libe a doufáme, že tentokrát budeme mít cedulky na stolech. Děkuji. What? Thursday. Thursday, yeah, yeah. Ve čtvrt. Meeting closed. Končím.